Konference předsedů obdržela návrh týkající se jmenování členů výboru. Ty jsou obsaženy také v parlamentním dokumentu, který naleznete na stránkách.